dostal od GUE NGL nominaci na výbor. Tato nominace se objeví v zápisu z dnešního jednání a pokud se neobjeví žádné postřehy či připomínky do okamžiku lhuty, bude tento návrh považovaný za schválený. V tuto chvíli přejdeme k prvnímu